diskutovat. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, za vedení této i všech dalších eh, diskuzí během dnešního odpoledne. Děkujeme, paní komisařko, za tuto rozpravu. Děkujeme i vám, vážení poslanci. Eh, další zasedání začne zítra v půl deváté ráno a já vám všem přeji příjemný konec dne, příjemný večer.